Vzdělávání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Paní zpravodajko, máte slovo čtyři minuty. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane komisaři, ráda bych vám představila zprávu Promoting EU Entrepreneurship through Education and Training

Děkuji a nyní jedna minuta, pan Venta. Paní předsedající, eh, paní eh, komisaři, eh, já blahopřeji paní zpravodajce Šojdrové k právě, která se týká vážných otázek souvisejících se zaměstnáním mládeže v Evropě. Je třeba upozornit na důležitý aspekt a sice na podporu společenské sociální ekonomiky a v její prevenci v sociálního vyloučení, zejména mladých lidí. Takovéhle podniky nejenom přináší zisky a Eh, pohání ekonomiku, ale také posilují eh, občanskou společnost eh, zaměřenou na podporu jiných. Spousta mladých lidí touží potom, aby jejich profesionální práce byla sociálně užitečná. A proto si myslím, že velice důležité v, při podporování podnikání musíme je třeba, je, je aby eh, eh, mladí eh, lidé mm, mohli jezdit na mezinárodní výměny, výměny studentů a učit se svým zájemným hodnotám. Tohle podporuje, podpoří rozvoj evropského společenství. For one minute, Mrs. Costa. Děkuji, slovo má paní Costa. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, velmi ráda, že tady vidím i pana komisaře. Děkuji mnohokrát paní poslankyni Šojdrové. Odvedla vynikající práci, také spolupráce byla velmi kvalitní a já, samozřejmě my to tady slyšíme velmi často. Evropa potřebuje více podnikatelů, větší kreativitu a to se odvíjí zejména od malých a středních podniků. Eh, to by se mělo promítat již do školních programů, kdy by měly eh, být nabízeny různé programy partnerství mezi univerzitami a podniky a také by měla být podporována podnikatelská mentalita a zde je velmi důležitá úloha našich učitelů. Jak již bylo řečeno, eh, je to také velmi důležitý nástroj, jak podpořit zaměstnanost. Eh, každý druhý mladý člověk ve věku 15 až 25 let říká, že by chtěl realizovat nějaké vlastní podnikání, ale často to není možné, často chybí potřebné schopnosti a dovednosti. Eh, jsou to dovednosti, schopnosti, které vedou k založení podniků, ale také jiné. To je něco, co musí rozvíjet již naše školy, naši vyučující, a je potřeba také zajistit lepší združení mezi evropskými podniky. Děkuji. Děkuji, slova pan Hotman. jedna minuta. Pani předsedající, šanovní... Vážená paní předsedající, dámy a pánové, eh, v minulém roce jsem upořádal v Lublině ve svém rodném městě konferenci pro mladé jejich cílem, jejímž cílem bylo eh, podnítit jejich vlastní eh, podnikání. Během eh, debaty s mládeží jsem se ujistil, že faktorem, který brzdí v mládeži eh, rozvoj eh, hospodářské činnosti je, eh, nebo není nedostatek nápadů nebo podnikatelského ducha. Oni mají opravdu spoustu dobrých nápadů. Velkým problémem je spíše otázka nedostateku financí nebo nevědomí toho, jak je překonat ty finanční bariéry. Myslím si, že musíme lépe eh, vést informační kampaň o nástrojích, jako je Evropský komunitární fond, eh, eh, různé prostředky mikrofinancování pro začínající podnikatele a tak dále. To, o tom musíme informovat. Děkuji, pan Arnott. Děkuji mnohokrát. E, některé ty e, výzvy v této e, zprávě mají společné všechny členské státy v Evropě. Některé ty výzvy se liší od jednoho členského státu k jinému. Eh, já jsem eh, trochu hovořil o situaci eh, ve Spojeném království a řeknu vám také něco. My máme dobrý vzdělávací systém v Británii, ale docela často vzděláváme lidi ve špatných věcech, špatným způsobem. Prakticky půlku tlačíme na univerzity a ve skutečnosti potom není tolik pracovních míst pro absolventy univerzit. Musíme ovšem, přesně musíme podporovat podnikání, podnikavost a, a dovednosti, eh, které eh, nasměrují eh, mladé lidi správným směrem. Tady se komise vyzývá, aby nic nenarušovalo svobodný pohyb mladých lidí, ale to se tak často stane, často, často děje. A také se to děje ve vztahu mladých a starých lidí, kteří si konkurují o pracovní místa. Děkuji a teď paní Panova. Děkuji, paní předsedající. V této zprávě jsou eh, tři velká témata. Za prvé je to vzdělávání. To je eh, velice podstatné už od rané eh, fáze života. Školní vzdělávání musí pro prosazovat nebo podporovat eh, ty podnikatelské schopnosti v lidech. Potom je tam druhé téma a sice digitalizace, protože digitalizace je prostředkem k, udržitelně, k trvalé udržitelným pracovním eh, místům a k eh, pochopení potřeb podnikatelů. A za třetí je, jsou tady podniky samotné. Ty mohou velice dobře pomoci eh, svým eh, know-how a technologiemi, eh, ze kterých mohou mladí podnikatelé čerpat poznání. Proto by eh, podnikání mělo být základní součástí eh, vzdělání ve všech zemí. Děkuji, eh, tím jsme vyčerpali v seznam řečníku a teď dám slovo komisaři Navrčičovi, kterého zde vítám. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Šojdrové za její velice kvalitní zprávu, která obsahuje celou řadu uh, velmi dobrých a relevantních bodů. Není to poprvé, kdy Evropská unie, parlament i komise hovoří o tomto tématu a já mám pocit, že jsme dosáhli již určité úrovně zralosti, která umožní značný pokrok už eh, nehovoříme o tom, zda je možné vyučovat podnikání nebo ne a zda bychom se tomu měli ve třídě vůbec věnovat. Ne. Eh, tady tyto otázky jsou již zastaralé a nyní se soustředíme na to, jakým způsobem zlepšit a zvýšit eh, výuku podnikání v našich školách, tak, aby se to dostalo ke kritickému množství studentů. Jedna z hlavních věcí v této zprávě je, že Eh, naučit se podnikání neznamená jenom naučit se, jak eh, zřídit firmu. Je to o tom, jak k sobě přiblížit vzdělávání a podnikání, podniky, jak eh, podporovat ty náležité dovednosti a také v neposlední řadě hodnoty, smysl pro kreativitu, týmovou zpráci, mm, odolnost, sebedůvěra a jiné důležité hodnoty. V EU máme stále nepřijatelně vysokou míru nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a tudíž eh, vzdělávání v oblasti podnikání může být velmi důležité eh, v v řešení této situace. Také bych chtěl zmínit sociální rozměr podnikání. Podnikání není jenom něco pro malé množství vysoce kvalifikovaných studentů. Ne, naopak, je to silný nástroj, který může pomoci řešit sociální vyloučení. Jak jsem již řekl, není to dnes poprvé, co hovoříme o podnikání. Měli bychom eh, říci, že v posledních letech došlo k určitému význačnému pokroku. E, závěry rady 12. prosince roce 2014 se také věnovaly e, podnikání. Komise již nastavila několik politik pro podporu podnikatelských dovedností e, v oblasti škol a také celoživotního vzdělávání. Zmíníme jenom několik z nich. Za prvé, Evropský institut pro inovace a technologie který byl jakýmsi pionýrem v oblasti vzdělávání podnikání a začlenění do osnov. Studenti eh, navštěvují eh, kurzy v této oblasti. Za druhé, iniciativa He Innovate. Evropská komise nadále posiluje tuto iniciativu, kterou spustila Komise a OECD v roce 2013 s cílem podpořit vyšší vzdělávání v oblasti podnikání a inovativních nástrojů. V současné době máme v Evropě asi 500 ústavů vyššího vzdělávání, které se věnují také eh, podnikatelským dovednostem a toto číslo nadále roste. Díky Erasmu Plus 50 tisíc studentů se mohlo zúčastnit podnikatelského vzdělávání v roce 2013. Komise také podporuje znalostní aliance, což jsou projekty mezi eh, vysokoškolskými institucemi a podniky. Také eh, Evropská komise podpořila rozjetí mini podniků ve 20 školách v různých pěti různých členských státech. Eh, nebudu dále už pokračovat, ten seznam je velmi dlouhý, nemohu hovořit o všem, co komise udělala, ale chci jenom říci, že Evropská komise podporovala a i nadále podporuje členské státy, pokud jde o vzdělávání v oblasti podnikání. Jedna z hlavních výzev, kterou musíme řešit, jsou Eh, dovednosti v oblasti informačních technologií, což je velmi důležité, zejména pro mladé lidi. Musíme nalézt, jakým způsobem nejlépe využít eh, tyto možnosti pro prospěch mladých lidí. Za druhé chceme eh, podpořit podnikatelské dovednosti, jejich vyhodnocení a certifikaci na evropské úrovni, tak abychom zajistili větší mobilitu. Již existují určité pilotní projekty, ale musíme eh, zajistit kritické množství proto, aby podnikatelské dovednosti byly nedílnou součástí osnov v členských státech. Vážení poslanci, mám pocit, že jsme na dobré cestě. Evropská komise eh, podporuje aby členské státy nadále rozšiřovaly podnikatelské dovednosti ve svých školách, ale samozřejmě můžeme toho učinit ještě mnohem více. My doufáme, že tyto slibné výsledky i nadále budeme realizovat spolu s kolegy Biankovskou a Tysonem. Zároveň bych chtěl eh, poděkovat celé řadě neziskových organizací a důležitých aktérů v občanské společnosti, kteří rovněž sehrávají velmi důležitou úlohu a přispívají k úspěchu této věci. Děkuji. Děkuji panu komisaři, tímto uzavírám tento bod o zprávě budeme